Uh, dear colleagues, Drazí kolegové, mohla bych vás požádat, abyste zaujali svá místa, protože máme ještě dva body na programu jednání. So, Mr. Reporter. Pane zpravodaji. So dear colleagues, let's go on because we have still two... Pojďme pokračovat, drazí kolegové, máme tady ještě dva body na jednání. Teď vám oznámím výsledek hlasování. Pan Razvaros Razaru pro 19, proti 1, zdržel se 1. Leo Brinkát pro 11, proti 9, zdržel se 1. João Figueiredo pro 19, proti nula, zdržel se dva. Děkuji vám mnohokrát za vaši účast na slyšení, díky za vaše otázky a teď budeme prosím pěkně pokračovat s naším dalším bodem. Máme tady našeho drahého zpravodaje pana Sarvamu, který nám představí jeho zprávu týkající se možného vývoje úpravy stávajícího institucionálního uspořádání Evropské unie, aby se zabezpečili, že všechny instituce, eh, které se starají evropský rozpočet, mají stejné slovo a nejenom komise. Eh, takže dovolte, abych tady přivítala pana Deoda Rikargamena z generálního ředitelství Evropské komise. A teď dám slovo nejprve našemu zpravodaji. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji mnohokrát. Je pro mne velkou ctí, eh, že mohl vypracovat stanovisko k tomuto tématu za náš výbor, protože čím se tady zaobíráme, je podle mého názoru nesmírně důležitá zpráva pana Ferhovštata. Čili doufám, že naše stanovisko eh, bude tedy platné. Dovolte, abych vám představil eh, tři hlavní body, které jsem zapracoval do svého návrhu. Za prvé, když se díváme na možný vývoj a změny, ke kterým bychom chtěli přispět, tak jak to bude nejvíc možné v současném uspořádání, měli bychom zabezpečit, aby všechny, ale skutečně všechny evropské instituce, které mají co dočinění s rozpočtem, které řídí rozpočtem, by měly být Eh, v souladu s tím, o čem je Evropská unie. A myslím si, že zatím je určitou slabinou Evropské unie, že to zatím není ten případ. Všichni, eh, všechny tyto instituce by měly eh, být podřízeny kontrole parlamentu. A není to jenom komise, ale také rada by eh, měla být podřízena naší kontrole. Za druhé, podle mého názoru, eh, eh, já se domnívám, že finanční nařízení by mělo být aktualizováno takovým způsobem, aby se vyjasnily cíle udělování absolutoria a jeho postupu. A nejenom to, ještě důležitější je, že by zde měly být jasněji definovány sankce v případě, že nebude eh, respektován postup udělování absolutoria. A za třetí navrhuji, a to je něco, s čím jsme se vlastně zaobírali již dnes odpoledne. Někdy je to bolestné eh, když jsme se ocitli v situaci, že jsme nebyli zrovna spokojeni tím, že jsme se zaobí... že jsme nebyli zcela spokojeni s nominací kandidátů za členy Evropského účetního dvora. Jak se ve stanovisku praví nebo v návrhu, lze ospravedlnit či e, obhájit, že interpretace rady je správná, ale domnívám se, že právě z tohoto důvodu by to mělo být daleko zjevnější a jasnější. A proto se domnívám, že bude férové, když se vrátíme k tomu, co jsem řekl na začátku. Chceme-li zabezpečit, aby občané Evropské unie nás brali vážně, když říkáme, že kontrolujeme výdaje rozpočtu a e, v této spojitosti, že Evropský účetní dvůr je vlastně jedním z klíčových hráčů v tomto procesu, že e, budeme postupovat, že se bude postupovat stejným, pří, e, stejným stejně, když budeme mít slovo při nominaci členů Evropského účetního dvora. Já si tedy domnívám, že rada by měla vzít v potaz rozhodování tohoto parlamentu a je samozřejmě povinností tohoto výboru eh, vyslechnout takové kandidáty, jak jsme to udělali dnes v případě těch tří nominací. Toto jsou tedy ty tři hlavní body, které naleznete v mém návrhu. A samozřejmě velice rád odpovím na vaše otázky, máte-li nějaké. Děkuji. Děkuji, Petri. Pan Vogen se přihlásil, prosím, máte slovo. Děkuji. Rád bych přivítal toto stanovisko pana kolegy Petry. Jako vždy je to stanovisko, které je velmi komplexní, dobře napsané. Máme k tomu několik komentářů. Naše frakce SAD bylo, by byla ráda, kdybychom zavedli veškerá opatření, která zvýší transparentnost vynakládání evropských prostředků, pokud jde o odstavce 2 až 2 a 3. Rád bych se zeptal, co tím myslíte. Například jste správně poznamenal, že tu jsou v tuto chvíli některé instituce, které nejsou předmětem kontroly a proto jste navrhl, že je potřeba finanční nařízení aktualizovat. Já bych se rád zeptal, co to znamená pro smlouvu jako takovou. Znamená to, že tady dojde pouze k technickým změnám, anebo je potřeba smlouvu skutečně revidovat? Já, se tu, otázku, já tu otázku pokládám proto, že eh, je tu eh, je to tedy dokument výboru AVKO a jedním z důvodů, proč se to dělá, je otázka, jestli tedy smlouva do budoucna vyžaduje nějakou revizi. To znamená, že by bylo dobré, kdybychom vyjasnili, jestli je skutečně potřeba smlouvu revidovat. Další dotaz se týká odstavce 9, tady se zmiňují sankce. A Samozřejmě všichni členové tohoto výboru chtějí eh, zajistit, že kontroly budou probíhat řádně a že veškeré instituce budou předmětem eh, těchto kontrol musíme tedy eh, nalézt způsob, jak by bylo možno s těmito institucemi spolupracovat. Otázka zní, jestli právě sankce jsou tím vhodným způsobem nebo vhodným termínem, možná, že bychom na místo sankcí mohli uvést něco takového jako balíček eh, podnětů eh, nebo jiný pojem. A konečně poslední věc, to je spíše pozitivní věc, týká se to odstavce 6. Já naprosto souhlasím s Petrim, protože on tady podtrhuje to, že parlament parlament má eh, právo kontrolovat naplňování evropského rozpočtu. Je to tedy eh, součást diskuze, kterou v tuto chvíli vedeme ve výboru AFKO. Eh, v tuto chvíli to totiž vypadá tak, že Eh, je tu eh, tedy více stanovisek, jedna zpráva. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom tedy eh, mohli provádět kontrolu všech agentur a proto tedy velmi vítám, že jste do toho zahrnul i odstavec 6. Děkuji, Denis de Jong, prosím. Děkuji paní předsedkyně a také děkuji s panu zpravodaji za návrh stanoviska, které předložil. Musím říct, že naprosto souhlasím s obsahem tohoto dokumentu. Jsou to stěžení požadavky, které jako výbor eh, klademe nebo požadujeme již delší dobu. Souhlasím s tím přístupem, který pan autor zvolil, ale zároveň je to určité dilema. Známe návrh stanoviska G a já jsem si to pečlivě pročetl. Když se podíváte na to, co on navrhuje, tak zjistíte, že to je úplně jiná Evropská unie. Je to Evropská unie, která má ministra financí, která má nebo ve které došlo eh, k velkému posunu ve fungování institucí. Týká se to zemí, které mají jako měnu eura, euro jsou to nově zavedené vlastní zdroje, evropské daně, dokonce je tam zmíněno něco o investicích, že by to mělo být více v souladu s Evropskou investiční bankou, s Evropskou centrální bankou. To znamená, takovéto věci eh, jsou v tom stanovisku zmíněny. A pokud jde o to, jak by podle něj měla Evropská unie fungovat v budoucnu, to znamená, jakou má vizi, pokud jde o budoucnost EU a rozpočet, tak to se samozřejmě týká i kontroly rozpočtu. Je velmi těžké reagovat na jeho zprávu již ve stanovisku našeho výboru, ale nejsem si jist, jestli bychom se tedy měli jeho návrhům věnovat dopodrobná, ale v každém případě bychom měli alespoň upozornit na tu skutečnost, že pokud tady budou nové výdaje, no- nový způsob vynakládání a přijímání prostředků prostřednictvím budoucích, budoucí EU, tak by Eh, tu měla být posílena kontrola rozpočtu. To znamená, že náš výbor by měl mít ještě důležitější roli. A to nejde pouze o rozpočet jako takový, ale také o zodpovědnost jednotlivých institucí. Máme tu například oblasti, které jsou financovány z vlastních prostředků, z poplatků a přesto my tyto instituce, například agentury, kontrolujeme. To znamená, že by mě by zajímalo, jak se Petry dívá na toto stanovisko, jestli bychom se tedy měli pouštět do dalekosáhlé diskuze již nyní, jestli to tedy je e, předmětem našeho zájmu e, jestli bychom se měli tedy soustředit na to, co je předmětem našeho zájmu a ten zbytek nechat na avku. Děkuji. Ptám se, jestli se k tomu chce vyjádřit komise. Vypadá to, že ne, že komise nic na srdce nemá. Dobře, to znamená, že dostane ještě jednou slovo pan zpravodaj, pan Sarvama. Prosím, reagujte a uh, schrňte to. Yes, well, let me... Dovolte, no nejprve, abych poděkoval za vaše komentáře. A samozřejmě jsem už měl ve svých úvodních poznámkách říci, že jsem <clears throat> otevřený jakémukoliv zlepšování textu a těšíme se samozřejmě na vaše návrhy pozměňovací. Ehm, mohli začít Denisem, pan, čili připomínkem pana De Jongsem? my jsme samozřejmě uprostřed něčeho, o čem vlastně nevíme, jak a co z toho vzejde. A může se stát, že k tomu dojde velice rychle. Jeden rok, za rok, za dva roky možná budeme v naprosto jiných okolnostech a rozpočtové důsledky mohou být takové, že už by bylo dobré, kdybychom to měli, ale my to nemáme. Takže já si myslím, že by bylo obtížné eh, zacházet eh, do jakýchkoliv detailů. Tím tedy odpovídám na vaši otázku a proto Když uvažuji o závěrečném legislativním textu, je to velice těžké definovat už teď přesně. Stojíme tady před eh, určitou výzvou a snažíme se koukat do křišťálové koule. Já tedy sám se nechci pouštět, eh, ani já se nechci pouštět do detailů, a myslím si, že bychom měli projít pozměňovací návrhy příští úterý. Já o tom přemýšlím sama, je to opravdu velice těžké. Ale s čímkoliv přijdete, jsem naprosto otevřený a budu eh, šťastný, když eh, budu moci vaše připomínky eh, zahrnout a zapracovat do mého návrhu. V tomto stadiu je, zcela, je velmi obtížné říci cokoliv víc. Co řekl Derks? Jak možná kritické připomínce v odstavci 9. Co mám na mysli je, Víte, my jsme byli tolikrát tak frustrovaní. Buďme upřímní. A řekněme si to naprosto otevřeně. Byli jsme tak frustrovaní, že já jsem chtěl navrhnout něco, co by mělo vzejít z tohoto výboru. Já osobně se domnívám, že by bylo výborné, kdybychom mohli přijít se silným stanoviskem, ale eh, musíme být samozřejmě opatrní, aby to nebylo smeteno ze stolu A vkem. Ale já si myslím, že eh, pomalu potřebujeme definice, něco konkrétního. Abychom řekli, jestliže máme vykonávat tuto práci, tak musíme mít také nějaký prostředek. Ale do jak až detailně bychom takové věci měli sepisovat, to je opět velmi obtížná otázka. No, to jsem měl na mysli. Prostě chtěl jsem obhajovat, aby skutečně byly nastolovány sankce za nedodržování postupu, ale to bude záviset na definici. Odstavce 2 a 3. Myslím si, že to zásadně v odstavci 3 kde litera SFEU se v případech liší od praxe a ducha smlouvy. To je tedy něco, s čím může přijít každý. Každý může přijít se svou definicí nebo popsáním toho, co je duch smlouvy a jaká je praxe. Já jsem tady chtěl poukázat na to, že tady rozhodně je eh, rozdíl, divergence. Velice často se to stává v naší práci. Čili snaha o nalezení řešení při přizpůsobení. Ale teď otázkou je, Myslíte si, že navrhuji, že bychom měli přepsat smlouvy? Ne, to si myslím by nebylo reálné. Ale měli bychom jít co možná nejdále s tímto stanoviskem. To jsem měl na mysli. A pojďme se snažit, aby se to odrazilo v každém odstavci v souvislosti s těmi třemi hlavními body, které jsem zdůraznil. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Eh, chci připomenout, že lhuta pro podávání přesně pozměňovacích návrhů je 13. září příští úterý a 12. října se o tom bude hlasovat poté, co dojde ke schválení zprávy stanoviska v AFKu. Děkuji vám mnohokrát a teď jdeme k dalšímu bodu a to je společná cesta do Jordánska a Libanonu. Eh, u konce rozhodl zorganizovat misi do Jordánska a Libanonu, což jsou země, které přijali nejvě, největší počet palestinských uprchlíků. Ta cesta se bude konat 20. Eh, až 23. září tohoto roku, to znamená za dva týdny. Bude se jí účastnit osm poslanců, včetně paní předsedkyně. Dnes máme příležitost diskutovat o některých konkrétních záležitostech, které se týkají přípravy této cesty. Máme tu eh, dva zástupce DG eh, van, van Nier eh, z, z komise. Eh, doufám, že oba zmínění kolegové tu jsou, zástupci eh, DG Fins komise. Možná, že by bylo dobré, kdybyste promluvili, protože my se těšíme na tuto výměnu názoru a budeme vám moci položit nějaké dotazy. Takže prosím, máte slovo. Děkuji za pozvání, jsme velmi rádi, že se tady můžeme podílet na této misi. Již jsme měli několik schůzek a spolupracovali jsme tedy s paní předsedkyní eh, Gresle. Snažíme se připravit i další schůzky. Možná, že bude lepší, když promluví kolega Fabian následně o Jordánsku a Libanonu eh, a následně budete moci položit dotazy jak víte, tak agentura Spojených eh, národů pro uprchlíky odvádí v Libanonu a v Jordánsku velký kus práce. Má eh, rozpočet, který činí takřka miliardu dolarů ročně. Eh, je to neuvěřitelně vysoký rozpočet, každý rok roste. Zároveň si musíme uvědomit, že poskytují podstatné služby pro většinu uprchlíků nabízíme jim eh, základní vzdělání, eh, provozujeme nemocnice a tak dále. To znamená, že je to obrovská eh, obrovský systém, který pomáhá uprchlíkům v tomto regionu, kteří žijí ve specifickém kontextu. Jak jste zažili během války v pásmu Gazy, je to jedna z mála agentur, která již v té době byla na místě a poskytovala základní péči lidem, kteří ji v pásmu Gazy potřebovali eh, vedle těch stávajících zařízení a vedle stávající infrastruktury. My jako komise jsme eh, velmi spokojeni eh, s dosavadním vývojem. Snažíme se tedy agentuře být nápomocní, jak víte. Je tu jedna specifičnost, je to eh, zem, eh, agentura, která tedy působí sama za sebe. 90 eh, jsou ti vlastní pracovníci, to znamená lékaři, sestry, učitelé, ti, kteří pracují v zařízeních, v terénu, v místě, pomáhají těmto zařízením fungovat. To znamená, že pochopíte, jak e, obtížné je e, ovlivňovat rozpočet, protože v tom rozpočtu není příliš možností, jak snížit jejich výdaje, jak snížit ten rozpočet, protože 80 e, ročního rozpočtu je, jde právě na platy těmto lidem prostředky, nebo e, Evropská unie financuje tuto agenturu prostřednictvím třech kanálů. Jednak tedy financujeme základní vzdělání, základní zdravotnické potřeby a e, sociální služby. To jde eh, takzvaného, z takzvaného programového rozpočtu agentury a eh, Evropská unie tam platí 100 milionů euro ročně. To znamená, že se podílíme na financování této agentury, ale kromě toho poskytujeme i mm, financování i dalšími dvěma kanály, například nouzový kanál. Je to například nouzový kanál a kromě toho jsou tu projekty, o které agentura požádá v terénu. Pokud to všechno schrnete a e, dáte dohromady, tak je to tak, že e, e, Evropská unie dává na fungování této agentury zhruba 130 milionů ročně. Nicméně tu máme dva problémy. Za prvé je to tak, že tato agentura má rozpočet 1 miliardu dolarů ročně na financování těch základních služeb potřebují 660 milionů. To znamená, že každý rok mají velký deficit a je velmi obtížné tento, eh, tuto, tento schodek překlenout každý rok ta agentura osloví eh, Evropskou unii, protože neví, jak mají zaplatit poslední platy eh, v daném kalendářním roce, neví, jak mají, eh, neví, jak mají zajistit, aby jejich školy a nemocnice mohly i nadále fungovat. To znamená, že každý rok nás žádají, abychom dávali víc a je pravda, že tady jde o závažné věci, protože počet uprchlíků roste a zároveň klesá počet dárců. Někteří dárci dávají agentuře stále méně, některé země Perského zálivu také zastavily svoje financování. Eh, dneska máme 5. září a agentuře již došly eh, prostředky. To znamená, že se nás včera zeptali, jestli bychom nemohli eh, přidat nějaké peníze, protože již na začátku října nebudou mít peníze na to, aby jejich školy mohly i nadále fungovat. Je to otázka, která se zas a znova opakuje v souvislosti s touto agenturou. Jsou tu tedy tři základní informace a bylo by dobré, kdyby ta mise nám napomohla v tom, abychom tyto eh, tři věci eh, prosadili. Za prvé, my bychom rádi vezdvihli velmi dobrou práci agentury eh, NRVA, ale eh, myslíme si zároveň, že by bylo dobré, aby tady byl zahájen nějaký interní reformní proces, tak aby její rozpočet byl transparentnější a aby se omezili skutečně na základní eh, služby, aby tady nerozšiřovali svoje aktivity na další služby. Kromě toho by bylo dobré, kdyby se rozšířila báze dárců, protože není normální, aby Evropská unie tady byla takovou, takovým posledním útočištěm. Prostředky by měly eh, požadovat nebo poskytovat i dárci. Eh, eh, například Norsko tuto agenturu nepodpořilo. To znamená, že namísto toho, aby tato agentura neustále prosila EU o finanční podporu, bylo by lepší, kdyby rozšířila spektrum dárců. A konečně třetí, poslední věc, kterou chci říci bylo by dobré, kdybychom eh, požádali valné schromáždění OSN, aby agentuře věnovalo více prostředků. Jak víte, tato agentura závisí pouze na dobrovolných příspěvcích zemí. Valné schromáždění eh, OSN eh, dá prostředky pouze na zaměstnance této agentury. To znamená, že my žádáme OSN, aby přidali peníze, aby napomohli i všeobecnému rozpočtu této agentury. E, to je všechno, co jsem chtěl říci a byl bych velmi rád, kdybyste položili nějaké dotazy, rád na ně odpovím. A v tuto chvíli teda předám slovo Fabiánovi, aby se vyjádřil ke konkrétním záležitostem. Možná vezmu příklad Libanonu, abych vám ukázala, jak krize, jaký dopad měla také na agenturu v Libanonu. Máte 200 tisíc, 70 tisíc palestinských uprchlíků, kteří už teď se nachází ve velice choulosti ve situaci, mají omezený přístup k veřejným službám a vůbec k práci už tak v Libanonu byl velice, velice nízký rozpočet a už když tam bylo 40 tisíc zhruba syrských uprchlíků, kteří tam přišli. Jak v Libanonu, tak v okolních státech UNRWA reformovalo svou práci zejména v oblasti vzdělávání a Eh, znásobení počtu uprchlíků samozřejmě ovlivnilo tuto reformu, protože bylo potřeba zmobilizovat dodatečné fondy pro ty další uprchlíky ze Sýrie. My podporujeme UNRVA dodatečně k prostředkům z rozpočtu jako v Libanonu, tak v Jordánsku, ale zejména v Libanonu. a podporujeme na základě bilaterální pomoci a specifických prostředků, které byly vyčleněny na pomoc Sýrii. Říkala jsem, že dodatečně k veřejnému rozpočtu podporujeme agenturu jak na základě bilaterální pomoci, tak na základě dodatečných prostředků z fondu, který byl eh, určen pro, pom- eh, pro pomoc v rámci krizi v Sýrii, v rámci bilaterální pomoci, je to v rámci, eh, se pokračuje v rámci 2000 až do roku 2015, kdy jsme měli 5 milionů pro pro budování obydlí a další prostředky. Také podporujeme agenturu dodatečnými fondy, kteří, které byly vyčleněny pro pomoc Libanonu v kontextu syrské krize. A máme čtyřmilionovou milionovou podporu pro zlepšení podmínek života v táborech a máme 15, 15 milionový program v přípravě. E, zhruba půjde tedy 12 milionů do Libanonu a 4 miliony do Jordánska. Kromě toho jsme také podporovali e, rekonstrukci tábora v Nahel Paredu to je na předměstí Tripolisu. První program 12 milionů eh, šel z nástroje pro podporu stability a míru a dalších 13,5 milionů eh, eh, by mělo být schváleno na komisi. A budete-li mít nějaké otázky, rada na ně odpovím. Děkuji vám. Děkuji také za všechny dokumenty, které eh, jste nám poskytli pro naši misi. Já mám dvě otázky a možná mezi tím někdo z kolegů se také bude ještě chtít na něco zeptat. Zatím se nikdo nepřihlásil s otázkou. Uh, Mohli byste nám obecně popsat eh, rozdíl mezi eh, využíváním fondů či přiřazováním prostředků do Libanonu a do Jordánska? My víme, že tady jsou specifické přístupy. Mohli byste nám tedy vysvětlit, jaký je skutečný rozdíl? A pak bych eh, se vás rada zeptala. Slyšela jsem, že od 1. ledna 2016 došlo ke změně ve zdravotní péči, kterou eh, platí agentura UNRWA, že všechno bylo stoprocentně zaplaceno, ale teď palestinští uprchlíci musí přispívat 5%, pakliže je to ve nemocnicích, které provozuje Červený kříž a 50% je to ve státních nemocnicích. To, to jsem věděla. Ale eh, jaká je situace teď? Domnívá se, agentura, že se ta situace zase změní? Jsou tady nějaké potíže? Slyšela jsem něco o nějakých demonstracích. Takže jsem se vás chtěla zeptat na konkrétní fakta, eh, kterým budeme čelit, až tam přijedeme. Děkuji. Ano, Děkuji. Hlavní rozdíl mezi Jordánskem a Libanonem spočívá v tom, že v Jordánsku je tomu tak, že většina uprchlíků má občanství a může pracovat. V Libanonu tomu bohužel tak není. To je tady ten hlavní rozdíl. A právě proto, byť eh, větší množství uprchlíků je v Jordánsku, putuje tam méně peněz nebo je to nejmenší rozpočet ze všech těch zemích, ve kterých působíme. Pokud jde o reformu zdravotnictví, tak jak už jsem řekla, UNRWA se snažila reformovat poskytování zdravotnických a vzdělávacích služeb, ale další rostoucí počet uprchlíků tuto práci zkomplikoval, vznikly politické problémy i v rámci uprchlických táborů. A možná, že to bylo dáno i chabou komunikací ze strany agentury. Především reforma zdravotnictví nebyla pozitivně přijata, došlo k demonstracím já nevím, jaký je aktuální stav věci, ale domnívám se, že reforma byla pozastavena a že je potřeba dále jednat s jednotlivými organizacemi v těch táborech. Pochopila jsem to tak, že palestinští uprchlíci by nemuseli platit víc, ale zkrátka by tu fungoval jiný systém. Ne, celá reforma ale nebyla dostatečně vysvětlena a jak víte, v nedávné době došlo v táborech k nepokojům. To všechno bylo důsledkem syrské krize. Ty nepokoje byly nebo byly problematické a v některých táborech se skrývali džihadisté. To znamená, že splála politická bitva o to, jestli jestli vyhodit nebo ne, jestli je propustit a jestli tedy na tom dále pracovat v nedávné době byli někteří z těchto lidí předáni libanonské armádě, což je velmi pozitivní. Ale jistě chápete, že ta situace je velmi komplikovaná. Eh, v Bejrutu se dozvíte další informace. Není, není tam pouze eh, další příliv uprchlíků, ale musíme čelit také důsledkům krize v Sýrii. kromě toho v těch táborech dochází k většímu napětí, nebo je tam větší napětí a to stěžuje agentuře možnost nějaké reformy, která by mohla v tuto chvíli proběhnout. Děkuji. Je tu Matias Burhardt, který zastupuje samotnou agenturu. Vítejte. My se připravujeme na naši cestu do Jordánska a Libanonu. Kdybyste nám k tomu mohl něco říci, bylo by to dobré. Nevím, jestli jste slyšel samotnou otázku, ale nepochybně jste slyšel reakci komise. To znamená, by bylo dobré, kdybyste nám k tomu něco řekl. My v tuto chvíli eh, připravujeme tuto velmi důležitou misi. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji za to, že jste mě předala slovo a představila mě. Já eh, nechci mnoho dodávat, pouze bych rád využil příležitosti a rád bych poděkoval výboru za to, že do těchto zemí jede, že podniká tu cestu, protože je velmi důležité, abyste tam přijeli, abyste na vlastní oči viděli, jak to vypadá, abyste měli informace z první ruky, viděli, jak tedy fungují programy, které jsou hlavně financovány EU. Rád bych k tomu dodal pár slov. Já jsem přišel pozdě, eh, neslyšel jsem otázku, ale pochopil jsem, že eh, se jedná o reformu zdravotnictví. Eh, Matias Šmal tady bude ve čtvrtek, v pátek na konzultacích z EU. On se stal ředitelem pro Sýrii, to znamená, že ke všemu, co má na starosti, bude mít ještě na starost Damašek. Ehm, určitě se s ním ale setkáte, až tam budete. Ehm, rád bych dodal jednu věc k té reformě zdravotnictví. Slyšel jsem tady tu informaci, která byla, nebo slyšel jsem to, že ta informace, která byla předána uprchlíkům, nebyla dostatečná. Já bych to viděl jinak. My jsme se snažili co možná nejvíce komunikovat o té reformě. Snažili jsme se uh, Eh, informovat všechny, co možná nejlépe. Nicméně, eh, abych to řekl naprosto otevřeně, bylo to politicky zneužito. O tom hovořila i kolegyně z komise. Stalo se z toho politické téma a už to v podstatě nesouviselo se zdravotnictvím, ale souviselo to spíše s pozicí jednotlivých politických eh, skupin, pokud jde o agenturu UNRWA. Eh, uprchlíky a tak dále. A nyní ještě jednu věc k tomu jordánskému občanství. Rád bych to trochu upřesnil. Je to skutečně tak, že Jordánsko bylo v této souvislosti velmi štědré a eh, poskytlo palestinským uprchlíkům dočasné občanství. To musíme pečlivě rozlišovat. My nebo Jordánsko to považuje za humanitární gesto, to znamená, že to umožňuje eh, uprchlíkům, aby se pohybovali, měli kontakt se světem, ale nemůžeme to považovat za plnou integraci, protože je to odvolatelné, může se to změnit. Eh, občanství, které je odvolatelné, není plným občanstvím je to takový prostředek, jak umožnit lidem, aby se eh, pohybovali. My jsme Eh, v minulých letech zažili to, že se dokonce snížila doba platnosti eh, těchto eh, pasů. Většinou to byly tři roky, nyní jsou to dva roky nebo jeden rok a v některých případech dokonce orgány odmítly vydat nový pas. To znamená, že chci zamezit jednomu nedorozumění. Není možno to chápat jako plné občanství. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Nikdo z kolegů nežádá o slovo. V tom případě mm, dovolte, abych poděkovala jak zástupcům komise, tak agentuře a budeme-li mít nějaké dodatečné otázky, jestli se na vás obrátíme, protože v sou, mm, ve spolupráci se sekretariátem připravujeme naše cestu, naše příští zasedání výboru 26. září. Bude to tedy až po naší misi tak já jsem jedna z těch, kteří jedou na misi, tak už budeme moci eh, dát briefing eh, členům našeho výboru. Děkuji mnohokrát a budeme-li mít ještě něco na srdci, obrátíme se na vás. Byli jsme dobří co dodržení času. Byť jsme měli nesmírně důležité úlohy, děkuji vám všem, děkuji za vaši spolupráci a uvidíme se brzy. Děkuji vám mnohokrát a přeji vám krásný večer. Možná ještě poslední věc bych dodala. Příští zasedání 26. září ale zasedání 29. září bylo zrušeno, abyste věděli, že 29. září tedy žádná schůze výboru není. Mějte se hezky, hezký večer.